Dobré odpoledne, eh, dámy a pánové, vážení, vážení kolegové, vážené kolegyně. Začneme. Buenas tardes a, a todas. Takže dobré, dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Vítám vás na schůzi našeho výboru pro práva a e, žen a rovnost pohlaví. Prosím vás o trošku pozornosti. Takže máme zde první bod na našem programu a to je hlasování, hlasování ohledně rozpočtu na rok 2017, 2016. Takže je, chtěla bych říci, že zde bude tel, film, tým, který zde bude filmovat naši schůzi, takže když uvidíte kamery v sále, tak se jedná tedy o, osob, o lidi, kteří připravují dokument a z tohoto důvodu budou dnešní odpolední schůzi filmovat. Takže začneme jediným hlasováním, které, které máme na našem dnešním eh, programu. Je to hlasování o rozpočtu na rok 2017. Pravodajkou je paní Dančila, čili nevím, zdá si přeje něco říci na úvod. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním za Eh, příspěvky eh, k tomuto eh, stanovisku. Myslím si, že se jedná o dobré stanovisko. Doufám, že budeme úspěšní jak na výborech, tak také na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji za tento úvod, paní zpravodajce. A můžeme tedy přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 7, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 8, Nebudeme o něm hlasovat. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to bude lepší zkontrolovat, takže elektronicky budeme kontrolovat pozměňovací návrh 9. Musíme počkat, až se nám systém nastartuje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 17 pro, 11 proti, takže je přijat. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 3 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, drželi se, zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko je přijato 25 pro, takže blaho, blahopřeji paní Dančile, zpravodajce.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 Můžeme tedy přejít k následujícímu bodu našeho programu, který, a ten se týká úlohy žen při řešení konfliktu a usmíření. Anunciarles Musím eh, říci, že eh, naši řečníci byli pozváni na čtvrtou hodinu, takže budeme muset čtvrt hodiny počkat, protože pochopitelně nemůžeme zahájit eh, ten další pořad jednání, dokud tady nebudou. Čili zahájíme ten další bod ve čtyři hodiny.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 Bueno, queridos colegas. Dobrá, takže kolegyně, kolegové, budeme tedy pokračovat v naší schůzi. A Budeme nyní hovořit o úloze žen při řešení konfliktu a usmíření. Budeme zde mít výměnu názorů mezi paní Dagmar Schumacherovou z UN Women, kterou známe, protože již jsme měli to potěšení eh, s ní diskutovat eh, už při různých příležitostech, takže bych jen ráda znovu poděkovala za její účast a za to, že mezi nás znovu přišla. Dále zde také máme paní Roby Damelin a pana Basama Aramina z organizace Parents Circle. Je to eh, organizace občanské společnosti, která se skládá z rodičů a členů eh, palestinských a izraelských eh, rodin, které, kteří přišli o své blízké v těchto konfliktech a rozhodli se odvádět tuto fantastickou práci na eh, v oblasti usmíření. Myslím si, že je to opravdu úžasná práce, kterou odvádějí. Již několikrát jsme viděli a byli svědky toho, jak je důležité podporovat občanské organizace, které pracují v této oblasti a chtěla bych jim tedy srdečně poděkovat jednak za to, že k nám přišli a jednak za jejich každodenní práci, kterou odvádějí tedy při jejich činnostech. V 18 hodin potom po ukončení schůze našeho výboru budeme eh, mít výstavu fotografií, která eh, bude tedy slavnostně zahájena při této příležitosti a organizuje ji forum Pelens Circle. Na, samozřejmě jste všichni srdečně zváni na slavnostní zahájení této výstavy a samozřejmě také můžete ji potom kdykoliv navštívit. Než se pustíme do této debaty a než dám slovo našim hostům, tak bych vám ráda navrhla, abyste se podívali na krátké video. To je vlastně kampaň Take a Step for Peace. Sound. Yeah. It will start again in the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 to. My jsme viděli tedy toto působivé video a myslím si, že skutečně na nás, na všechny zapůsobilo, že to v nás něco vzbudilo, určité emoce a vlastně dokazuje to, proč pracujeme v této oblasti eh, v naší odpovědnosti. A myslím si, že každý z nás můžeme vlastně přiložit eh, kousek této mozaiky tak, abychom se snažili společně hledat určitá řešení, eh, smíření. A myslím si, že pokud to budeme dělat, tak by to mělo pro nás být velká motivace a měli bychom pracovat s velkým elánem. Takže zahájíme diskusy a nejprve tedy udělím slovo paní Roby Damalin na 10 minut přibližně, aby potom, potom každý měl příležitost klást otázky. Tak prosím, paní Damalin. Yeah, So actually in v zájmu eh, genderové eh, rovnosti. Já bych byla bývala, eh, vyzvala Basama, aby mluvil první. Děkuji vám, děkuji, vás za to, že, děkuji vám za to, že jste nás pozvali, protože je potřeba, abychom vám přinesli novou zprávu z Palestiny a z Izraeli protože je důležité, abyste si uvědomili, že není možné, abychom nadále se zabíjeli. Eh, já jsem se stal členkou eh, našeho kruhu rodičů po té, co byl zabit můj syn. Uvědomila jsem si, že ten člověk nezabil Davida, protože eh, ho chtěl zabít. Byl to zkrátka zástupce okupující armády a zabil mého syna. Taková je pravda. Jsem přesvědčena, že kdyby Davida znal, že by to nikdy neudělal. A jestliže tedy hledáme cestu k usmíření, musíme hledat také cestu k pravdě. David studoval na univerzitě v Tel Avivu, studoval filozofii vzdělání v magisterském programu, byl součástí mírového hnutí a také byl v čele jedné studentské eh, organizace, my vlastně eh, nevíme, kdo je ten člověk, který stojí za tou puškou a drží ji v ruce. Nevíme to. Když byl vyzván, aby se stal rezervistou, tak jako eh, se to stává všem mladým Izraelcům, přišel za mnou a řekl, já nechci sloužit na těch okupovaných územích, ale co můžu dělat? Eh, když nepůjdu, tak co se stane ostatním vojákům? A když, eh, tak eh, co se stane eh, mým studentům, studentům, kteří budou povoláni na, do armády. Jestliže tam půjdu, tak se budu ke všem lidem chovat s důstojností a bude to platit i o mých vojácích. Je to situace, kterou musí řešit mnoho mladých lidí, kteří žijí v Izraeli kteří vlastně se rodí s tou posvátnou krávou naší armády. Toto e, to dítě, dítě, které studovalo filozofii, které možná mohlo studovat i na Oxfordu, bylo zavražděno kvůli ničemu, protože to, že někdo Davida zabil, e, k ničemu nevedlo. Nikdo z toho neměl prospěch e, vyvolávalo to ne pocit, že bychom měli jít cestou míru, ale naopak větší nenávist. Já chápu, co mi chtěl eh, říct David, když říkal, že se bude chovat k těm lidem s důstojností, když se setkal s palestincem, který přišel na jednu schůzi v Tel Avivu díval se na mě, ten člověk nemohl uh, vůbec mluvit a já jsem mu řekl, co? A on mi řekl, uh, já jsem dva dny předtím, než Davida zabili, tak jsem jel tím eh, eh, kontrolním stanovištěm a řekl, mě je to hrozně líto, eh, musím zkontrolovat vaše dokumenty, musím to udělat a udělám to, co nejrychleji to bude možné. Začali spolu mluvit a v době, kdy skončila ta konverzace, tak on odjel ale pak mi řekl, já když jsem se dozvěděl druhý den, že vašeho syna zabili, tak mi to bylo strašně líto. A to je to, o co nám jde eh, v našem rodičovském kruhu. Parents Circle. A myslím si, že to je velice dobrý krok na cestě, která by mohla vést k, ke konci tohoto šíleného eh, kruhu eh, násilí. Když, se, když David zemřel, nevěděla jsem, co udělám se svým životem, ale chtěla jsem udělat všechno pro to, abych zabránila tomu, že další ženy budou trpět stejně jako já, protože není nic horšího, než když přijde matka o dítě. A každé ráno, když se zbudíte, tak máte pocit, že to byl jenom zlý sen. Eh, jeden eh, muž eh, žid za mnou přišel a vyzval mě, abych se zúčastnila semináře ve východním Jeruzalémě, kde jsme se setkali s Palest... kde bychom se mohli setkat s palestinskými rodiči, kteří také přišli o děti. A já jsem řekla, ne, děkuji, já něco takového nechci dělat, protože jsem si myslela, že to bude absolutně nemožné. Ale neuvědomila, neuvědomila jsem se v té chvíli, že vlastně to jsou jediní lidé, kteří se mnou mohou soucítit. Pak jsem se setkala s palestinskými matkami. A když jsem se jim podívala do očí, tak jsem si uvědomila, že vlastně ty jejich slzy a ty moje slzy mají stejnou barvu. A uvědomila jsem si, že skutečně máme určitou moc, pokud budeme stát po, bok po boku a pokud budeme eh, lidem dávat eh, určitou naději. A pokud tito lidé pochopí, že nejde o to, aby někdo byl pro Izrael nebo pro Palestínu, ale aby se stal součástí řešení té situace. Protože všechno to, co děláme eh, v, v těchto zemích, eh, má vést k tomu, abychom nevytvářeli nenávist mezi muslimy a židy. Bohužel k tomu dochází ve všech zemích. Čili já bych vás chtěla vyzvat, abyste eh, se stali součástí této, tohoto řešení. Ne tím, že se postavíte na jednu nebo druhou stranu. Myslím si, eh, že ta okupace vlastně ničí základ Izraele a já miluji svou zemi, ale chci žít v zemi, která je morální a myslím, že pokud neopustíme okupovaná eh, území, tak pro Izrael neexistuje budoucnost. Je velice důležité, abyste nám pomohli v tom našem úsilí stáhnout se z těchto okupovaných eh, území. Ne tím, že byste nás donutili jít na kolena, ale abyste nám pomohli Eh, pochopit, kde, je, kde stojí rozum. Myslím si, že je velice eh, důležité, aby ženy eh, se sešly u jednoho stolu. Nikdo nás nežádá o to, abychom, jestli chceme jít do války, nebo jestli chceme jednat, možná, že nikdo nám ani neříká, jestli chceme podepsat mírové dohody, ale kdo jsou ti, ty oběti? Oběti jsou právě ženy a děti. Já si vzpomínám, jednou jsem eh, eh, běžela do úkrytu, když eh, zasáhla kousek od nás dům raketa. Já jsem si říkala, to mám ale štěstí. Představte si, jak je to šílené, když si říkáte, to mám ale štěstí, že mě to nezasáhlo. Proč jsem měla pocit, že mám štěstí? Protože jsem měla ukryt, měla jsem kam utéct, když letěla raketa. Ale co ty ženy v Gaze, které nemají žádný úkryt, nemají kam běžet, Jestliže opustí svůj dům, tak uh, možná, že ji zabije Hamas. Jestliže zůstane ve svém domu, domu, tak možná, že ji zasáhne izraelská bomba. Čili jakou má taková žena vlastně volbu? A pak jsem slyšela jednu ženu ze Sterodu, což je taková vesnice kousek od Gázy. Byla to izraelská žena a mluvila v rádiu a říkala, mám... Uh, tři děti a mám přitom jenom 15 sekund na to, abych se dostala do úkrytu a jedno dítě je na křesle. Um, tak eh, já nevím, co mám dělat a které to dítě mám popadnout nejdřív. Chápete to šílenství a chápete, kolik podpory potřebujeme k tomu, abychom nějakého řešení dosáhli. Já chápu, jak eh, dramatická je situace na Středním východě, ale Eh, vaše budoucnost je velice spojená s tím, co se tam bude dít a co my budeme dělat. Doufám, že v 6 hodin budete moci přijít na tu výstavu. Je to velice zajímavá výstava. Eh, jmenuje se eh, Přítomnost prázdnoty. Je to příběh pěti palestinských žen a pěti izraelských žen, které všechny přišly o své děti. A Eh, je tam jedna žena, která také přišla o eh, své dva bratry. Je tam eh, například také fotka postele, kterou ta žena nikdy neuslala od té doby, co přišla o dítě, které v té posteli spalo. Ale na té výstavě je také určitá naděje, protože nám to umožňuje stát na jedné platformě a hovořit spolu. Takže určitě i vy něco takového dokážete. Eh, já jsem cestovala po, zá, eh, po západním eh, břehu a potkala jsem mnoho palestinských žen. To byly ženy, které vyráběly něco, co jim trvalo třeba 10 dní, než to vyrobili a lidé si to potom koupili za pár euro, protože jim bylo těch žen líto nikdy nezapomeňte na to, jak se musí cítit taková žena, když ví, že si od ní něco kupujete jenom proto, že je vám, že je vám je líto. A proto eh, eh, spolu se Šinka a také eh, s jednou londýnskou školou máme teď jeden projekt, kde se snažíme mít jakéhosi, my tomu říkáme pták usmíření, tak jsem také měla možnost potkat se s Čuli, která mě vlastně sem přivedla. Protože tento pták, to je něco, co vyrábí eh, vyrábí eh, ženy eh, v Palestíně. Můžete si to dát buď na, na nějaký část oděvu, nebo je to takový badge, a je to vlastně znamení toho, že jsme proti násilí, že nám záleží na tom, jestli dosáhneme řešení na Středním východě. Takže eh, eh, Barbara Streisand, Meryl Streep, Helen Mirren a Kate Blanchett, všechny tyto ženy mají boty s tímto ptáčkem, takže možná, že budete v dobré společnosti. Já velice ráda odpovím na jakékoliv vaše otázky týkající se práce, kterou děláme. Eh, také bych ráda pohovořila o určité vizi. Eh, ta naše vize je dosáhnout toho, aby ten usměřovací proces se stal integrální součástí jakékoliv mírové dohody v budoucnosti. Eh, my jsme také stáli před Bílým domem a snažili jsme se na tyto věci upozorňovat, ale myslím si, že pokud nedosáhneme mírového řešení, tak budeme mít jenom příměří které bude trvat jen do té doby, než zase všechno začne znovu. Děkuji. Muchas gracias, señora Damelin, eh, por sus palabras. Děkuji, paní Damelin, za vaše slova za to, že jste vyjádřila to, co cítíte a co si myslíte. Bylo to opravdu velice přesvědčivé. A Opravdu dokazuje to sílu a význam eh, vaší práce. Takže nyní dáme slovo panu eh, Basamu Araminovi. Thank you. Děkuji. Vidím tady více tlumočníků než členů publika. Mohu mluvit arabsky? Ještě ne. Máme tady pouze evropské jazyky, ale arabština už je evropským jazykem. Lenin uvádí, že ten, kdo může pravou rukou kolíbat, může řídit svět. Můžete Ženy předpokládají, že jim dáme svobodu, ale vy se musíte osvobodit sami. Je těžké vyrůstat během okupace. Jsou tam lidé, jejichž jazyku nerozumíte, vůbec nevíte, proč přišli za vámi do vesnice. Když jste dítě, já mluvím o palestinských dětech, a pak se stanete bojovníkem. Když mi bylo 13, tak jsem se takovým bojovníkem stal. A začal se tím, že jsem vstyčil palestinskou vlajku. To byl tehdy trestný čin. A když mi bylo 16, tak jsme našli nějaké staré zbraně, granáty. My jsme je použili proti izraelským hlídkám. Nikdo nebyl zraněn, protože jsme nevěděli, jak to využít profesionálně a když nám bylo 17, tak nás zatkli. Dostali jsme tresty v rozmezí 21 až 5 let. Můžete někoho zabít, ale když budete nepřítele nenávidět, tak zabijete sebe. A protože můj nepřítel mluvil hebrejsky, tak jsem se naučil hebrejsky. Sledoval se film o holokaustu. Nevěřili jsme tomu, nic jsme o tom totiž nevěděli. A pak je těžké sympatizovat s vaším nepřítelem, s bolestí vašeho nepřítele. Já jsem se díval na takovýto film a po několika minutách jsem začal plakat, protože jsem sympatizoval s těmito nebohými trpícími lidmi. Já jsem úplně zapomněl, že vlastně mým cílem bylo těšit se z utrpení těchto lidí, protože okupovali mé území. A já jsem chtěl zjistit více o holokostu. V roce 2011 jsem dokončil v absolutorium univerzity prací na téma holokaustu, protože to byl nástroj, jak porozumět na napřítel, neho porazit. Ve vězení spolu nemluvíme, nenávidíme se. Palestinci nepotřebují vzdělávání, aby nenáviděli. Jednoduše otevřou okno. My je nenávidíme, nenávidíme jejich brutalitu. Chtějí zabít naši lidskost den co den, každou minutu a my musíme přežít tak, abychom mohli bojovat proti brutálnímu nepříteli, protože my jsme bojovníky za svobodu. A v našem případu palestinská svoboda je větší než vy, jakožto jednotlivec, a tak se nám podaří přežít. To si sami říkáme. V roce 92, po sedmi letech, jsem ho opustil vězení a nadále jsem věřil, že ozbrojený útok je jediná možná cesta. Po eh, roce 94 jsme ale si začali říkat něco jiného. Když naši vůdci jsou schopni se sejít, tak není přece třeba trávit sedm let ve vězení. Proč je třeba se zabíjet? Sto let se stačíme vzájemně sebe zabít. A jaký je výsledek. Izrael není bezpečný, Palestina není svobodná. Čím dál tím více obětí, více krve den co den. V roce 94 jsem měl první se mi narodil první syn a já jsem se rozhodl, že můj syn nikdy nepůjde do vězení, nebude házet kameny, protože já mu vysvětlil, tehdy to nikdo nevěděl, že musíme vzdělávat své děti cestou k míru. Bohužel realita je jiná než teorie. Okupace pokračovala, brutalita pokračovala, nenávist pokračovala a s tím i násilí. V roce 2002 jsem v Izraeli slyšel v médiích o refuzníkách, těch, kteří odmítli sloužit na okupovaných územích. Odmítli se stát vojáky v armádě, která okupuje Palestinu. Já jsem se chtěl sejít s takovými lidmi. V roce 2005 jsme se sešli, čtyři palestinci a sedm bývalých izraelských vojáků a důstojníků. Dokážete si představit, jak to vypadalo? Setkání nepřátelů. Chtěli jsme se zabít, zabíjeli jsme se fyzicky na obou stranách. A Během roku jsme vytvořili organizaci Bojovníci za svobodu, za mír. A já si pamatuju, že v roce 2006, v prvním roce, se nám dostalo 300 členů, všichni bývalí vězni nebo bývalí bojovníci. Naším sloganem bylo to, co říkal Mandela, pokud chcete mír s nepřáteli, tak musíte s nepřáteli pracovat, pak se stanete partnery. Stali jsme se partnery, můžeme si důvěřovat, nemusíme se milovat, můžeme žít v míru, nemusíme se uh, milovat, ale nemusíme bojovat. Bohužel, když eh, žijete v Palestině a v Izraeli, není to stejné. Nemáte pro sebe žádné místo a pokud přežijete, tak je to často díky štěstí a ne díky tomu, že jste moudrý muž. To je běžná situace, ale není to normální život. Nemůžete chránit své děti ani sebe. V roce 2007, 16. ledna, po dvou letech, po tom, co jsme vytvářeli a zakládali tuto organizaci, izraelská policie zastřela moji desetiletou dceru před školou v Jeruzalémě. S dvěma dalšími dětmi skončili své zkoušky Pohraniční policie jí zastřelila do hlavy po 15, stálky eh, asi 15-20 metrů v nemocnici zemřela. Je snadné jít tím líným způsobem, línou cestou. To je běžná lidská cesta hm, přijít o dítě. Desetiletá holčička, která o konfliktu nevěděla vůbec nic. A já jsem si tehdy říkal, že snad bude poslední obětí, ale eh, k tomu nedošlo. Já jsem říkal, nechci odplatu, chci spravedlnost, protože jeden voják možná zabije mou dceru, ale sto lidí z naší organizace postaví zahradu jako památku na ní. A takovýmto způsobem vytvoříte most pro dialog s druhou stranou. Také jsem se stal součástí kruhu rodičů, rodin asi 620. Ať už věříte čemu chcete, my sdílíme tuto půdu jakožto dvě země, pět zemí nebo více zemí, jinak to bude jeden společný hrob. Izraelci po, 30, po tři tisíce letech diskriminace a holokaustu se nevzdají svaté země a my nikdy nevzdáme boj za svobodu. Jsme totiž lidé a je na nás, abychom bojovali dál anebo žili společně a přežívali společně. Děkuji mnohokrát. Muchísimas gracias, señora Děkuji mnohokrát. A na závěr naši, diskusi s našimi hosty dávám slovo paní Dagmar Šumacherové. Děkuji, Irače. Já jsem eh, v tomto parlamentu byla mnohokrát a já si nepamatuju, že bych někdy eh, byla tak dojata jako dnes Děkuji vám za to, že jste se s námi podělil o své zkušenosti. Také bych vám chtěla poblahopřát k té práci, kterou děláte. Vy jste eh, řekl, že je nejvyšší čas, aby ženy, nebo řekla, že je nejvyšší čas, aby ženy eh, se sešly u jednoho stolu. Myslím si, že to je velice důležité. To, co jste říkal, bylo plné moudrých slov. Eh, dáváte nám také určitou naději a naznačujete, jakou cestou bychom měli jít. Eh, hovořil jste také o Eh, eh, rodové eh, rovnosti. Brzy se setkáme dnes s generálním tajemníkem OSN a já bych vám chtěla poděkovat také za to, co jste řekl. Výborně požádal, abych hovořila o míru a bezpečnosti pro ženy. Eh, vy jste hovořila o ženách, o čase, eh, hovořila jste o tom, že nejvyšší čas, abychom se setkali u eh, jednoho stolu. Já teď zkrátím svoji prezentaci, nebudu hovořit o podrobných věcech. Myslím si, že lepší bude, když si uděláme spíše diskusy pouze několik věcí bych chtěla říct. Si myslím, že ta iniciativa, o které jste hovořili, a také ta práce, kterou děláte, by mohla být eh, příkladem eh, partnerství eh, mezi Izraelci a Palestinci a také globálně. V tom globálním měřítku by nám to mohlo naznačit, že určitá naděje zde je. Co se týče tého, té agendy ženy pro mír a bezpečnost. Víme, že v roce 2000 jsme Eh, eh, usnesení 1325, rezoluci OSN. Bylo to vůbec poprvé, kdy OSN eh, vyslal velice silný signál o tom, jak důležité je, aby ženy zasedly u těch stolů, kde se jedná o míru Eh, v současné době existuje celá řada mezinárodních norm a standardů. Eh, v loňském roce jsme udělali jakousi inventuru eh, toho, čeho jsme dosáhli od té doby, kdy bylo toto usnesení podepsáno. Dále potom bylo podepsáno usnesení 2242, kdy vlastně se říká, že ženy jsou naprosto zásadní pro boj proti extremismu, proti eh, stoupajícímu násilí a také proti eh, tomu, aby docházelo k internímu eh, vysidlování lidí. Toto je vlastně jediné usnesení, které uznává tyto nové problémy, které se objevují. Kromě toho, ale toto usnesení také vyzývá k tomu, aby ženy se více zúčastnily na všech těchto akcích, včetně tedy organizací, jejichž cílem je bojovat proti násilí a proti konfliktu. Kromě toho existuje také výzva, aby alespoň 15 financí eh, z Eh, OSN, také od členských států, to znamená ty příspěvky na boj za mír, že 15 by mělo být věnováno právě činnostem lidí. A myslím si, že eh, taková skupina, jakou, jakou zastupujete dnes vy, by byla přesně takovým správným eh, příjemcem takové, takovýchto financí. Podíváme-li se na čísla, tak vidíme, že eh, existuje eh, při těch jednáních o míru, že, že tam je velmi, mnoho, velmi málo žen. V roce 1992 byla provedena studie eh, a z 31 mírových procesů které se konaly mezi v roce 1992 a 2011, jenom 2% těch hlavních vyjednavačů a signatářů a 9% méně níže postavených vyjednavačů byly ženy, bylo jenom 9%, čili to je velice nízké číslo a i nadále pokračujeme velice pomalým tempem eh, na zlepšení této situace eh, vidíte, eh, jakým způsobem, eh, jestliže se zúčastníte těchto jednání, tak eh, máte pocit nebo víte, jakým způsobem můžete dále pokračovat tak, aby se na těchto procesech, které by měly vést k míru, podíleli jak muži, tak ženy. Co se týče policejních složek a také vojenských složek, i tam je účast žen velice nízká a to navzdory tomu, že víme, že to má velký dopad také na eh, to, jakým způsobem se řeší problémy eh, násilí i na ženách. Myslím si, že kdyby bylo více žen v policejních složkách, že by eh, tato problematika také měla více nebo lepší řešení. Proto také podporujeme snahy o posílení Eh, počtu žen nebo navýšení počtu žen v policejních složkách. Na závěr bych ještě chtěla se zmínit o eh, té otázce s usmíření, otázce míru a také o tom, že jak je důležité, aby ženy byly i ekonomicky více nezávislé, tak eh, aby v době, kdy dojde k míru, eh, aby ženy nebyly vnímány pouze jako eh, oběti, ale také jako ty hybatelky, které jsou schopné se postarat o to, aby došlo ke změně. Já bych vám chtěla poděkovat za to, co, o co jste se s námi podělili. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát paní Šumacherové. A nyní tedy Eh, dáme slovo vám, tedy poslankyním a poslancům, abyste se mohli účastnit paní, paní Besera. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi ráda, že znovu eh, zde vidím zástupce této organizace. Není to jen dojemné, ale jejich činnost je také skutečně příkladná. Myslím si, že eh, všichni eh, z nás, kteří měli možnost poznat zblízka aktéry tohoto hnutí, tak skutečně můžeme z toho vyvodit určitá poučení. Domnívám se, že je to opravdová reference, jak z politického hlediska, tak také taková lekce, takové poučení do života a to je eh, zásadní věc. A navíc se domnívám, že to, že jste dnes mezi námi, vaše přítomnost tedy patří vlastně k té otázce úlohy žen při řešení konfliktu. Toto je velice důležité. Ten náš přístup se zakládá na určitých hodnotách. Na straně jedné, na uvědomění si důležitosti rovnosti žen a mužů, důležitosti zapojení žen do společnosti, do činnosti, ale kromě toho je zde skutečná otázka zájmu nebo významu. To znamená, že si nemůžeme dovolit eh, eh, ztratit, plítvat těmito talenty, těmito schopnostmi řízení, které vlastně jsou v, má, kterými tedy eh, oplývá polovina světové populace a je dokázáno, že mediace, řešení konfliktů, tyto intervence, mírová jednání získává větší efektivitu, když ženy zde hrají svou roli a jsou tedy zastoupeny v těchto jednáních. A z tohoto důvodu se také domnívám, že bychom skutečně eh, snižovali produktivitu nebo efektivitu, pokud by se nám nepodařilo dosáhnout změn v tomto směru. Jedná se zde o plnopráv, vykonávání práv, ale potom zde máme také v rukou určitou odpovědnost, která vlastně souvisí s životem jedinců. Je tedy naprosto nezbytné a naléhavé, abychom eh, zavedli všechny nezbytné mechanismy k tomu, abychom využili všechny zdroje, které máme k dispozici Eh, zde v Evropském parlamentu, abychom skutečně těchto změn dosáhli a aby ženy ve všech oblastech ve života měly možnost přispívat a byly skutečně zastoupeny a měly tuto možnost počet konfliktů, ke které, které panují v současné době, jak těch jednorázových, tak dlouhodobých, tak tento počet se zvyšuje. Dosáhli jsme určitého pokroku na našem vlastním území. V Evropě jsme překonali staletí konfliktů byl to kontinent, který zažíval tedy mnoho konfliktů, ale musíme se zaměřit na tu dlouhodobost současných konfliktů, protože to vytváří ztracenou generaci, generaci mladých lidí bez perspektivy, bez budoucnosti. Je potřeba posílit a revidovat plány na národní úrovni tak, aby se a také účast a zapojení občanských společností je nesmírně důležité. Také bych chtěla zdůraznit roli institucí, tedy evropských institucí, jakožto určitých zprostředkovatelů a také místních eh, organizací a eh, městských, místních a územních samozpráv, které by také měly hrát svou úlohu při řešení konfliktu. Vidíme, že je to velice důležité pracovat integrovaně, spolupracovat s občanskými společnostmi při řešení konfliktu. Také bych vám chtěla samozřejmě poděkovat. Samozřejmě se budu podívat s velkým zájmem na tu výstavu a pochopitelně si budu nosit tady tu vaši vyšívku, o které jste hovořil. Děkuji. Paní Majna má slovo. Gracias. Buenas tardes, lo primero. Děkuji, Dob dobré odpoledne. Já bych také vám chtěla poděkovat za to, že jste zde mezi námi. Chtěla bych vám vyjádřit veškerou solidaritu a také eh, váš obdiv za vaši odvahu. Odvahu, kterou vlastně, co se týká vaší činnosti, zejména na okupovaných palestinských územích. A myslím si, že úkoly, které jsou před vámi, jsou opravdu velice těžké. Je jasné, že je zde mnoho problémů, ale je, nedávno jsme slyšeli, že ženy, které eh, se podílely v izraelské armádě, začaly určitým způsobem Eh, odsuzovat tyto činy, kterých eh, se musí dopouštět na palestinském území. Takže myslím si, že dochází k určitému pokroku, jak na straně palestinské, tak na straně eh, izraelské násilí, konflikty nás nevedou k ničemu a jsou to právě lidé, muži, ženy, jak izraelští, tak palestinští, kteří musí ukázat vládě, vládám, co mají dělat, které jim eh, musí dát určitá poučení. Samozřejmě jak izraelské a palestinské vládě, tak vládě mezinárodní, vláda mezinárodních společenství. Včera odpoledne jsme vedli diskusy a zazněla zde otázka o místě žen v mírových vyjednáváních. Existuje určitá, určitý tým, určitý kolektiv. A jak jste vlastně, už jak zde bylo řečeno, ženy a děti jsou často největšími oběťmi těchto eh, konfliktů, které a je potřeba, aby ženy skutečně byly hlasitě vyslyšeny, aby mohly vyjádřit eh, svá přání. Chceme mír, chceme jednání. Bohužel nikdo často nejsou zohledňována stanoviska 51% populace žen, takže opravdu bych ještě jednou vám chtěla poblahotřát. Myslím si, že jste nastoupili tu správnou cestu a my jsme opravdu všichni unavení touto situací, vy samozřejmě v prvé řadě. Chtěla bych říct, že jsme zde, abychom vás podporovali v je potřeba opravdu eh, dát prioritu jiným oblastem zájmu ve společnosti a myslím si, že občanská společnost by měla skutečně eh, poučit vlády v těchto zemích. Ještě jednou bych vám chtěla z celého srdce poděkovat. si no Děkuji. Paní York se hlásí o slovo. Eh, Děkuji. Já bych také chtěla vyjádřit eh, obdiv k vaší práci, protože toto je opravdu nesmírně důležitá práce pro zachování míru a eh, budování, stavění zdí často bohužel dominuje politice i v Evropě. Samozřejmě hovoří se zde o bezpečnosti, ale snažíme se pochopitelně bojovat proti násilí, proti terorismu všemi možnými prostředky. A je, je nesmírně důležité zasazovat se o mír a svobodu. Já bych chtěla trošku ještě slyšet od vás, co všichni společně můžeme udělat abychom vlastně mohli směřovat více k míru a ke svobodě abychom určitým způsobem nebyli uzavřeni v této spirále násilí a nenávisti, která nevede k ničemu dobrému. A myslím si, že to znamená, že ty zdi, které se stavějí, nejsou určitě tou správnou cestou. Ta. I ráda bych tedy věděla, jak my můžeme vlastně pomoci vašim organizacím a mírovým silám a jak vás můžeme v Palestině a v, Izraele, v Izraeli podpořit. Ještě jednou děkuji za to, že jste přišli. Předsedkyně, děkuji paní Bjork a další řečník. Krátce bych chtěla také alespoň poděkovat za to vaše svědectví. Ehm, já se touto otázkou míru na středním Blízkém východě velmi zabývám, velmi mi leží na srdci, protože pocházím ze židovské rodiny. A myslím si, že jediná cesta k míru je eh, v, v těch lidech samotných. V tom, že vy sami k sobě nacházíte cestu, to je pro mě obrovská naděje. A vlastně Evropská unie je příkladem toho projektu, že se museli vzdát těch svých ambicí a museli jsme se smířit společně a budovat tady eh, to jedno, tu jednu společnou Evropu. Tak já bych si moc přála, aby i na vašem území, aby Izrael, Palestina tohleto dokázali a myslím si, že to politická jednání jsou nezbytná, ale bez vůle lidí Eh, bez změny smýšlení těch lidí to nepůjde. Takže ráda cokoliv udělám pro, tu, pro toto smíření. Muchas gracias, señora Sodrova. Děkuji, paní Švidrové. A Nyní tedy eh, využiji té příležitosti, že mám slovo a ráda bych také položila tuto otázku. Pokud se týká vzdělávání, eh, tak eh, chtěla bych se zeptat, zda ve vaší organizaci máte určité činnosti, které se týkají vzdělávání, výchovy, protože toto je opravdu zásadní k tomu, aby děti si osvojovaly hodnoty míru, spravedlnosti protože, a to je skutečně prvořadá záležitost, abychom mohli eh, přivnést změny do společnosti. Někdy se neangažujeme dostatečně ve prospěch těchto věcí. Zde se jedná o dlouhodobé politiky a často myslíme příliš krátkodobě, ale záležitost vzdělávání, výchovy hodnoty s tím související. To je skutečně zásadní organizace a myslím si, že organizace jako vaše eh, mohou pracovat tímto směrem. Nevím tedy, zda to děláte, zda pracujete s dětmi, s mladými lidmi. Já zde nehovořím o výuce formální, nehovořím o školách, ale mluvím spíše o tom, co se může dělat mimo školu, tedy tak, aby naše dcery a synové mohli eh, vlastně eh, byli eh, vychováváni zbaveni této nenávisti, aby dokázali spolu žít. Um, I have... Pro mě je skutečně velkou ctí, že jsem se sešla se mnou v Izraeli Měla jsem možnost, když jsem vedla naší delegaci z mé země do Izraele, kdy jsem se mohla sejít s místními izraelskými a palestinskými ženami. A zajímalo by mě, jestli nám můžete říci něco o výzvách pro občanskou společnost ve vašich zemích. víte, pro mě jsou tyto mechanické věci vždycky výzvou. Jak nás můžete podpořit? Tolika způsoby. V prvé řadě říkejte všem, že jste z Blízkého východu slyšeli úplně jiné poselství dnes. Ne to poselství, kdy všichni chtějí mít pravdu, ale jednoduše poselství dvou lidí, kteří chtějí uspět. A prezident pan Abbas a pan prezident Rivlin tady budou příští týden. Bylo by dobré, kdyby vytvořili nějaký úřad pro nevládní organizace, styčný úřad. Jsou to organizace jako Breaking the Silence, Prolomit mlčení. Když už o tom mluvíme, je to skutečně neuvěřitelná organizace, protože tam se jedná o budoucí proces usmíření, protože pokud na to dojde, tak si budeme muset říci pravdu. Jsou to často vojáci, kteří se ale neumějí prodávat, protože dělají opravdu vynikající práci a všichni by měli vědět, že se jedná o proces usmíření do budoucna. A víte, jak je to strašně těžké, když se voják přizná k tomu, co udělal. Izraelská armáda není o nic lepší nebo horší než jiná. A k tomu mu dochází, když jednoduše někdo se dostane do situace nebo zatežen do situace, která je nenormální. Víte, jsem stará a jezdím přes tyto přechody, přes checkpointy a dívám se na ty vojáky a jsou to jako děti, oni opravdu děti jsou. A já si říkám, jak je možné, že my je posíláme na takové posty, kdy musí traumaticky rozhodovat o tom, zdali těhotná žena může přejít nebo ne. A pokud je nepro, nepustí, tak možná bude muset porodit tam. A možná to dítě zemře. A nemyslete si, že to jsou uh, lidé z rodin, kdy rodiče jim říkají, zabijte každého polesnice, na kterého přijdete. Možná jsou z úplně normálních rodin, ale k tomu prostě dochází. To dítě přijde domů, nemůže říct si rodičům, co udělal a někdy chodí za námi. Ale někdy dochází k tomu, že prostě přijdou domů, opijí se a e, řídí a pak e, mají nehodu a zabijí se. Více smrtelných případů je na silnicích než jinde. Více násilí také ve školách. Proč myslíte, že tomu tak je? Žádná země nemůže okupovat jinou zemi po dobu více 50 let a nemyslet si, že to jak jejich morální zázemí neovlivní. Takže my musíme měnit myšlení lidí, jejich mysli a srdce. Můžete vyvíjet nátlak na Izrael, aby se stáhl eh, z palestinského území, protože tím nám pomůžete. Dnes dopoledne jsme mluvili o takovém nápadu našem. Víte, je hodně žen, které pocházejí z Levant. Eh, jsou to židovské ženy, tedy z Maroka, z Tuniska, z Libie, z Alžírska. A žijí v eh, malých městech v Izraeli, kde jednoduše nemají stejné příležitosti a často jsou velmi pravicové. A jak my se dostaneme k takovýmto ženám? Jak je oslovíme? Protože s těmi musíme mluvit. Je to projekt, pardon, teď mluvím o penězích. Je to neslušné slovo, ale my peníze potřebujeme, protože když se nám dostane peněz, a já vím, že to bude asi šílený nápad podle vás, ale my jsme to udělali s palestinskými izraelskými ženami. Společně jsme vařili asi rok různé zavařeniny a nakládačky a vytvo... napsali jsme knihu Jam Session. Nechtěli jsme se dostat do biznesu marmelád, ale co z toho vzešlo? Jednoduše jsme si porozuměli, kdo odkud pochází a jak je možné se dívat na jejich rodiny, na jejich kořeny tam je tolik empatie a mnohé ženy se nad tím zamyslejí a řekly, pokud by se nám to podařilo udělat s těmito ženami z těchto zemí, protože tyto ženy vaří často daleko lépe než aškenázy ženy, jsou to tedy ty ženy, které často pocházejí z Evropy. Takže my jsme si řekli, že kdybychom mohli společně vařit a u toho si sednout a popovídat si, protože my máme eh, vynikající projekt Historie prostřednictvím lidských očí. Mluví se o vzdělání, ale my mluvíme se sedmnáctiletými, protože na ně se můžeme zaměřit, než budou odvedeny do armády. Mnoho lidí uh, se mnou nesouhlasí, ale já si myslím, že my musíme pracovat s dospělými. Eh, když začneme pracovat s tříletými, tak to je skutečně dlouhá cesta. Takže ten eh, projekt eh, lidských očí, tak ten souvisí se vzděláváním. Takže je třeba se podívat nejdřív na holokaust, podívat se do muzea holokaustu, protože když nepochopíte strach židovských lidí, když nepochopíte, proč palestinská matka má určité trauma, z vesnice, která byla zničena v roce 48 a neustále eh, na to myslí, to vytváří empatii. My spolupracujeme s Georgetown University z Washingtonu a my jsme právě vytvořili projekt Historie prostřednictvím lidských očí, kde jsou zapojeni eh, zástupci, dejme tomu advokacie nebo umělci, eh, lékaři. Je to způsob, jak si vzájemně porozumět. Neznamená to, že společně budeme jíst humus a zamilujeme se, ale znamená to, že jednoduše pochopíte příběh toho druhého a dávám to empatii. A to je jediné, o co momentálně žádáme. Kež bychom mohli vzdělávat všechny. A mě strašně často štve, když se říká, že palestinci učí své děti nenávidět. A já vám eh, říci, že kdybych vyrůstal v uprchlickém táboře, tak jako v Deši, tak že by mě nikdo nemusel vůbec nic takového Jde tady o to ukázat těmto matkám, jak pracovat s tím potenciálem k tomu násilí. Je potřeba podporovat matky, které se snaží to dělat jinak. My říkáme, že 11-leté dítě, 14-leté dítě, které nemají vůbec žádnou příležitost v životě, to není jako moje 14, můj, můj 14-letý vnuk, který si může dovolit všechno. Může jít plavat, může eh, jít hrát basketbal, může jít na demokratickou školu. Tak to není. Pokud je mi 14 let a jsem palestinec, tak asi nemám vůbec co, co bych mohl dělat po eh, škole. A možná, že budu chtít být takový jako můj otec, který se zúčastnil druhého povstání. Možná, že vůbec nechápu Eh, to, že nejsem eh, neporazitelný a vůbec si neuvědomuji, co se stane, když mě zabijí. Čili jak eh, si myslím, že nemůžeme mluvit jenom o výchově a vzdělávání dětí, ale o vzdělávání jejich matek. Pochopitelně, že nejsem proti vzdělávání. My máme letní tábor, který je naprosto úžasný pro děti, které přišly o své rodiče. Na začátku je to vždycky velice těžké, ale pomalu eh, si uvědomí, že vlastně z obou těch táborů jsou úplně stejní, mají rádi stejnou muziku, eh, smějí se stejným věcem, mají rádi stejné jídlo ale eh, velice často si uvědomujeme, že tito lidé se navzájem neznají a to je obrovský problém. Jestliže se zeptáte průměrného izraelského kluka, kterému 17 let, jestli někdy potkal palestince, tak vám řekne ne. Možná, že ve třídě, kde bude 35 dětí, jeden bude mít, jeden vám řekne, že se s palestincem setkal. A jestliže půjdete do třídy, kde jsou palestinské děti, tak eh, se eh, eh, na mě dívají jako na něco, co je naprosto jiné, než s čím se setkávají s těmi všemi vojáky. A myslím si, že my musíme s těmito lidmi mluvit, protože jinak budou ještě radikálnější. Čili ta situace je strašně složitá. Eh, pochopitelně, že nemáme eh, situaci, která je černobyla. Eh, v, v tom případu, který se týká palestinců a Izraeli, je mnoho šedé barvy, ale potřebujeme ty, kteří nás budou podporovat, kteří budou mít i tu moc, aby nějakým způsobem ty věci změnili, aby nám pomohli vytvářet jakýsi rámec, ve kterém bychom skutečně usmíření mohli dosáhnout. Dnes eh, ráno jsme dokonce hovořili o tom, že Evropská unie by tady mohla uspořádat konferenci pro usmíření, což by znamenalo, že byste pozvali lidi, kteří se již zúčastnili tohoto procesu eh, usmíření v různých částech světa a také lidi, kteří osobně eh, něco takového prožili, tak aby dokázali nějakým způsobem emocionálně tyto věci řešit. Čili je potřeba, abyste s námi o všech těchto věcech mluvili. Děkuji. Já bych pouze chtěl říci eh, jednu věc o tom vzdělávání a výchovu. Já si myslím, že vzdělávání a výchova jsou velice důležité a eh, navzory tomu utrpení palestinců, navzory těm eh, utečeneckým táborům, myslím si, že stále ještě je potřeba citovat jednoho palestince, který hovoří o tom, že je potřeba zbavit se nenávisti, že je potřeba jít cestou lásky, ale v realitě je to strašně složité, je to strašně těžké. Nemůžete zkrátka je, tyto děti naučit, aby milovali eh, ty vojáky, kteří je stále kontrolují, které oni vnímají jako své nepřátele. Děkuji. Bueno, pues eh, muchas Děkuji. Opravdu vám srdečně děkuji. Jen znovu ještě opakuji poděkování nás všech za to, že jste sem dnes přijeli, že jste se s námi podělili o vaše osobní zkušenosti a i o zkušenosti v, s prací ve vaší občanské organizaci. Domnívám se, že kolegové již vyjádřili, eh, jak jsme připraveni se zapojit a podporovat vás. My určitě se s vámi znovu setkáme na této cestě, která nás dovede, jak všichni doufáme, k jiném, k tomu kýženému cíli tedy na cestě míru a smíření. Ale než se nám tedy podaří dosáhnout tohoto cíle, tak je zde skupina poslanců a poslankyň, kteří jsem přesvědčena o tom udělají vše, co budou moci aby s vámi spolupracovali, aby vás mohli podpořit, abychom společně dosáhli těchto cílů. Takže ještě jednou vám děkuji. Tímto končím tento bod našeho programu. Nemáme další body na naší dnešní schůzi. Takže bych vám chtěla pouze říci, že naše příští schůze se bude konat 16. června od 9 do 10 hodin. Bude to společný výbor s, eh, schůze s výborem M pro zaměstnanost kde se bude hovořit o sloučení eh, pracovního a soukromého života. Předložíme pozměňovací návrhy a